Vážené, vážení přátelé, zahájíme naše jednání. A jak všichni víte, pan Hendel už je zpět, opět předsedá našemu výboru, což je skvělá zpráva. Uh, you have... Byl jste i v po dobu vaší nepřítomnosti stále mezi námi. Náš nepřítomný přítel, byli jsme přesvědčeni o tom, že se vrátíte, takže teď vám oficiálně předávám toto kladívko a můžete nás provést tímto jednáním. Bude to takové poměrně jednoduché jednání, které víceméně tedy spočívá v hlasování. Prosím, Máte slovo. Hm? So. Takže dobré ráno všem. Já vám děkuji za všechna ta přání, všem, kteří mě posílali pozdravy během nemo- pomoci. Bych chtěl, v čem bych vám chtěl ještě výslovně poděkovat za vaši solidaritu. Já jsem se pokusil dodržet to, co jsem slíbil. Výbor tedy pracoval eh, za podobu mé nepřítomnosti a myslím si, že ještě v posledních pár týdnech budeme mít dost práce, máme ještě pár věcí. Eh, dnes náš pořad jednání není až tak plný, ale měli bychom ještě dovršit několik věcí, které nám ještě zůstávají. Chtěl bych poděkovat výslovně Maritě za tu období, kdy mě zastupovala, rozhodli jsme se tak, že si podržím tuto funkci, takže vlastně přebírám tedy eh, znovu předsednictví a potom se podíváme dále, jak to půjde. Já ještě stoprocentně mě nejsem tedy, nebo na 150%, jak obvykle bývám, ještě nejsem zdravý, ale jsem na nejlepší cestě a budu dělat příštích pět pár týdnů, co nej, eh, všechno eh, možné, abychom tedy završili tu práci, která je před námi. Děkuji. Takže nyní se dostáváme k pořadu jednání samotnému. Nemáme žádné úpravy, žádné změny v pořadu jednání, takže ho takto schválíme. Dnes zde, co se týká jazykového režimu, maltštinu, chorvačtinu, bulharštinu, finština, ta je jen v pasivní formě. Tyto jazyky tedy. Co se týká zápisu z 23. ledna, tak nemáte žádné připomínky, žádné žádosti o změny, takže se můžeme přímo dostat k bodu 4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Zde má Guillaume Balas slovo. Je už tady? Aha, ještě není takže posuneme tento bod po hlasování, až přijde kolega Balás, aby nás mohl poinformovat o stávající situaci. Eh, takže můžeme k tomuto bodu jednání vyřídit alespoň tu druhou část. Kolegyně Lenars je zde a může nás poinformovat o European Label Quality, takže prosím. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás zpátky. Já vás mohu přivítat přivítat dobrou zprávou, která se týká této věci. Minulý čtvrtek dopoledne ve Štrasburku se konalo poslední trialog s rumunským předsednictvím a komisařkou Tyson a podařilo se nám dosáhnout dohody ohledně Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který se bude tedy jmenovat v angličtině European Labour Authority, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Je to velice důležité důležitý krok pro Evropský parlament. Myslím si, že se nám podařilo dojednat velice dobře vyváženou dohodu, ve které je zmíněna celá řada důležitých bodů, o které se zasazoval Evropský parlament, a to včetně zapojení sociálních partnerů do řídícího výboru. Dále také efektivní a účinný odstavec o společných inspekcích a jsou tam také dobrá pravidla pro mediaci mezi členskými státy. Takže celkově můžeme být velice spokojeni s tímto výsledkem a očekáváme, že bude možné na výboru MPL o tom hlasovat příští týden. Pokud máte nějaké dotazy ohledně obsahu, tak samozřejmě rád zodpovím. Dankeschön. Děkuji. Takže máte k tomu nějaké otázky na kolegu Lenarse? Zdá se, že všechno bylo zodpovězeno k vaší spokojenosti. Enrique, tak Enrique Chambon, takže prosím. dvě věci. Nemohu neprojevit obrovskou radost, že tě zde zase vidím, že jsi opět zaujal předsednickou funkci. Znovu si se budeme moc pohádat a to mě chybělo. A za druhé, k věci pana Lenarse, to je velice důležité a já si dovoluji mu poblahopřát. Dankeschön. <laughs> Děkuji. Jsou ještě nějaké další připomínky nebo otázky k tomuto tématu? Kolega Leners? Ne? Prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych se chtěla přidat k ostatním a poblahopřát vám k tomu, že jste opět mohl převzít své povinnosti předsedy. Chtěl bych poděkovat a pogratulovat panu kolegovi Lenercovi. My jsme za Evropský parlament spolupracovali. Měli jsme velice dobrý tým, dobré složení a chtěl bych tady vyslovit uznání tomu, jak pan Lenertz vedl ta vyjednávání, protože ten výsledek je především dosažen díky jeho dobrým vyjednávacím schopnostem. Takže eh, bych chtěl vyjádřit své uspokojení s obsahem i s procesem. Děkuji. Dankeschön. Ano, děkuji. tak ještě jsou nějaké další připomínky, někdo se chce na něco zeptat případně. Hmm, v této chvíli to tak. A paní Harkin. Thank you. Děkuji. Především vás vítám zpátky a za druhé nechci tady mrhat časem, ale chtěla bych plně jenom eh, souhlasit s tím, co říkal pan Pirinsky, pokud jde o kolegovi, který vyjednával o ELA. Děkuji. Děkuji. Balas is here. Já. Ano, tak teď pan Geom Valas nám dorazil. Počkáme chviličku, až si sedne a trošku nabere dech. Teď jsme u bodu čtyři. A pokud můžeš, tak prosím. Já si... Já nehovořím a německy a co se týká mezi institucionálních jednání 883, to je to, co vás zajímá. Takže poslouchejte. Jsme v takové situaci, která která je podivná. Hmm. Teď máme už málo času, to znamená, že pokud to neuzavřeme do, řekl bych, začátku března, tak bude velmi obtížné dosáhnout konečné dohody do evropských voleb samozřejmě. A jsou zde takové dva diskursy, dva, dvě rétoriky, které jaksi se těžko propojují, když jsem optimista. První, to je tedy parlament, který zastupuji v, v týmu, ne, ve vyjednávacím týmu a kde u všech důležitých témat jsme pokročili a předložili jsme kompromisní návrhy. To znamená, říkám, na rozdíl od všech našich úvodních postojů jsme postoupili, ať už se to týká agregace, ať už se to týká otázky příhraň, pracovníků z příhraničních oblastí. Více se činnosti, ať už se to týká otázky platné legislativy obecné, tak jsme se posunuli tak, abychom dosáhli kompromisu. Problém je, že dnes rada jak si se, tam se to hýbá velmi málo a domníva, oni se domnívají, že v zásadě jak si mají návrh, který v podstatě se téměř nedá změnit kvůli vnitřní rovnováze v radě a že je na nás, abychom se přizpůsobili jejich návrhům. Někteří, ale některé těch z těchto návrhů jsou nejen málo přijatelné z celkového politického hlediska, ale jsou velmi složité složitě proveditelné nebo prostě velmi složité při provádění, takže snažíme se jim to vysvětlit. Já vím, že se vedou živé diskuse, protože všechny vlády se ano, vím, že se vedou interní diskuse v současné době v radě, které jsou velmi důležité. Příští trialog nebo schůze nových zpravodajů se bude konat dnes odpoledne a příští trialog se bude konat zítra. A uvidíme tedy, jak na tom jsme, je jedna velmi důležitá věc, že eh, rada chtěla přeskočit některé trialogy. a se domnívám, že to není vůbec dobrá metoda. Naopak bychom jich měli zorganizovat více, pokud chceme dosáhnout dohody. V každém případě v určitém okamžiku eh, oni mají takový pocit, že se nemýlím, ale budou mít vlastně před, eh, proti sobě vyjednávací tým parlamentu, který který bude velmi odhodlaný a nebude vstupovat. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu tady v dalším vyjednávání v dalším postupu. Takže tím se dostáváme k elektronickému hlasování dnešnímu. Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii. Máme zde jedno hlasování, je to jmenovité hlasování. Máte všichni své hlasovací karty. Tam má asi nějaký problém se strojem. Takže můžeme zahájit hlasování. Nejsou žádné námitky, dobře. Takže prosím vás, abyste hlasovali. Končím hlasování. A 30 hlasů pro, 5 proti, 4 se zdrželi, takže zpráva je takto přijata. Maritě, prosím. I want to say yes. Já jsem jenom chtěla říct si pár slov k tomu, protože jsem pana Karle Žambona podporovala v průběhu té řady jednání, která proběhla někdy dokonce i pozdě večer. A chtěla jsem říct si, že to je dobrý výsledek. Já jsem si nebyla jistá, jestli to dokážeme, jestli to vy dokážete, ale vy jste skutečně byl tak oddaný té věci, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku, dobrého výsledku pro všechny členské státy. Včetně těch, které mají ten takzvaný severský model, takže mnohokrát děkuji za tu velmi komplikovanou práci a především za ten dobrý výsledek. Děkuji mnohokrát. Uh, if you allow me, thanks. Uh, s vaším dovolením bych chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali, ať už to byly celé týmy sekretariát, všichni, kdo se zapojili do této velice důležité věci. Mohu pouze říci děkuji všem, jménem evropských občanů. Já bych chtěl za sebe také srdečně poděkovat Enrique. Tak zde, dále zde máme bod 6. Ten posuneme na příští schůzi, na pořad jednání příští schůze. A tím se dostáváme k dalšímu hlasování. To je bod 7, ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Třetí část. Takže zahajuji hlasování. Maj, máte všichni hlasovací karty, tak můžeme hlasovat, prosím. Kon, tedy zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. A máme jednomyslné schválení. Takže to je skvělé. To se stává velmi zřídka, takže výborné, děkuji. Tak co nám tady ještě zbývá? Potom zde máme poslední bod našeho dnešního programu, to je bod 8, rozprava týkající se stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení z Spojeného království. Takže chtějí uh, se vyjádřit, takže paní Marian Harkin a Shin Lambert Máte tedy k tomu nějaký úvod, prosím? Marin? Okay. Thank you. I think we'll... A děkuji. Asi bychom řekli jenom několik slov. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, je to návrh, aby se vytvořila a alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, pokud dojde k takzvanému tvrdému eh, Brexitu bez dohody. My jsme se k tomu post... my jsme k tomu přistoupili takto. Parlament od samého začátku trval na tom, že práva občanů musí být nejvyšší prioritou. A to to jsme propojili e, se svobodou pohybu, což je jeden ze čtyř pilířů Evropské unie. Proto je naprosto zásadní, aby to dopadlo dobře, aby tady nebyly žádné mezery, aby tady byla bezpečnostní síť, která by byla adekvátní. Mnohé další návrhy o alternativních opatření se prohlasovaly zůstaly bez změn, nebo tam byly nějaké jenom drobné změny u některých návrhů. Ale myslím si, že v tomto případě, jak už jsem říkala, vzhledem k tomu, jaký to má dopad na občany a na svobodu pohybu, musíme a přistupujeme k tomu velice opatrně. V tomto kontextu, a vím, že i ostatní o tom budou hovořit, ale chci to zmínit také. Myslím tím občany třetích zemí. Už jsme o tom hovořili s komisí, sešli jsme se s radou a se stínovými zpravodaji. Komise nás ujišťuje, že ti jsou pokryti 1231, čili jenom pro vyjasnění na dnešní schůzi. Bych jenom chtěla požádat komisi, aby ona to ještě vysvětlila a ozřejmila, že skutečně občané třetích zemí budou tímto opatřením kryti. Máme samozřejmě určitá alternativní opatření, ale ne pro 12.31. Proč? Že to, to e, snad není nutné? Jsou snad přesvědčení, že se to na ně jednoduše vztahuje? A když jsme o tom hovořili, tak bych prosila komisi, aby nás přesně vysvětlili, proč si myslí, že není třeba, aby se přijímala nějaká další opatření, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí. Další poznámka. Ehm, musíme se podívat také na předložené, navržené pozměňovací návrhy. A z našeho vlastního hlediska určitě bychom chtěli zajistit, aby ehm, každý relevantní orgán, ať už na národní nebo na evropské úrovni, měl dostatečné zdroje, protože občané si budou přát dostávat odpovědi a to takže rychle. Pak jsou tady eh, určité pozměňovací návrhy týkající se harmonogramu. Já vím, že se to týká i kolegů z EPP, neměl by to být problém. Také jsme prosili zprávu, aby do roku vypracovala zprávu s tím, že by se vyhodnotilo, jak to funguje, aby se zjistilo, zda v praxi nevznikly nějaké problémy. Je tady také celá řada pozměňovacích návrhů spojených s tím, že tato legislativa nemá nikterak se dotknout současných dvou straných uspořádání mezi členskými státy ani mezi těmi dohodami, které budou dohodnuty bilaterálně v budoucnosti mezi členskými státy. A konečně, a pak už bych přenechala eh, slovo Jean, eh, velice jsme se obávali toho, aby tady nebyla nějaká prohlášení, která by nezdůraznila dost reciprocitu. Myslíme si, že je důležité zdůvodňovat správnou spolupráci a reciprocitu, protože jedině tak to může fungovat. Domníváme se tedy, že je velice důležité, aby se pozitivním způsobem právě toto tady řeklo. Děkuji vám. Dankeschön. Ano, děkuji. A teď Jean Lambert. Thank you. Děkuji. Já bych také pouze chtěla se dotknout jedné věci. Je tady několik pozměňovacích návrhů předložených kolegy z EPP. My tady hovoříme o dvoustranných dohodách, ale není tady žádná konkrétní zmínka eventuálních dohod mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím ostvím. A chtěla bych vidět, zda prostě se tohle nějak přehlédlo, anebo zda bychom nemohli k tomu najít také eh, příslušné změní, protože eh, vzpomeňte si například na zprávu HIS za předchozího mandátu se vždycky jasně říkalo, aby se také myslelo na potenciální dohody s třetími státy a takovým třetím státem se stane i Spojené království, pochopitelně. A všichni víme, že tento návrh, tak jak momentálně vypadá, je, představuje alternativní opatření. Ale myslím si, že chceme také vytvořit rámec eh, pro budoucí hledisko. Myslím si, že něco podobného se momentálně odehrává i v parla- britském parlamentu, kterého samozřejmě, který samozřejmě mě velice zajímá, aspoň pro jednou, že eh, eh, co dělá Evropská unie unie. Omlouvám se, vyznělo to trochu cynické, ale myslím to vážně. Abychom mohli tedy ponechat tyto dveře otevřené, to je velice důležité, ale jsme určitě vděční kolegům, kteří se připojili k našemu doplňovacímu pozměňovacímu návrhu. Tak to bylo to jediné doplnění, které jsem tady měla k tomu, co už tady řekla Mariam. Miriam. Ano, děkuji. Takže otvírám diskusy, kdo tedy by se chtěl vyjádřit. Sven Šulce. Pane předsedo, já bych, myslím si, že jsem první, který zde hovoří za, za EPP, tak takže bych vám chtěl také popřát všechno nejlepší za celou EP frakci. EPP, myslím si, že nám jsme všichni velmi rádi, že jste znovu zpět v Evropském parlamentu, když říkáte, že ještě stoprocentně nejste v pořádku, tak doufejme, že co nejdříve budete. Co se týká té zprávy, tak jsem s stínovým zpravodajem za frakci EP. EP. Pro nás jde také o to, eh, aby byla eh, aby to bylo tedy u, do, celeně a rychle v případě no deal, toho, té nedohody, tedy aby ty podmínky byly do hodnoty. Jde o to, aby práva občanů EU v souvislosti tedy s, se Spojeným královstvím byla, byly, byla teda chrá, byly chráněny chráněny, stejně tak v opačném smyslu. A mm, například jde o občany EU, kteří potřebují lékařskou péči, například využívají a také ty náklady, aby tedy byly pro Placený jde také o zaměstnance, kteří ve Spojeném e, království již dlouhou dobu pracují. Například budou mít právo na e, důchody, tedy starobní, potom jsou zde další faktory, které vstupují po, koor, po koor, které jsou rozhodující pro koordinaci systému sociálního e, zabezpečení, takže ono už to ne bude tak jednoduchý, protože Británie se stane třetím státem, takže jde o to, aby se zajistila větší bezpečnost tím, tímto návrhem, také aby probíhala dobře infor, výměna informací s příslušnými orgány, abychom měli eh, dobrý základ pro všechny všechny eventuality, které mohou tedy nastat, aby to pokrývalo, jak říkali kolegyně, všechny eh, případy. Možná nějaký region ve Spojeném království může být, který vlastně nebude tak ochotný si s námi vyměňovat informace, data a poskytovat nám svá data, takže proto pro mě je smysluplné alespoň přemýšlet a, uvaž- a vyžadovat také stanovisko z rady, aby vlastně eh, mohly členské státy dvojstraně vyjednávat se Spojeným královstvím, aby se zajistila rychlé pokrytí jak pro občany EU, tak pro britské občany. Je to vlastně vlastně takový výhled do budoucnosti. Tyto bilaterální dohody, o kterých jsem hovořil, ty by měly být co možno nejjasnější pokud Brusel a Lond- Londýn by spolu už nejednali, zejména pokud by Londýn tedy nebyl eh, ochoten a připraven s námi komunikovat, podílet se na výměně informací, údajů a mm, tlačilo by se tak, já a nechci, aby tedy eh, práva občanů, pacientů, zaměstnanců a tak dále byla porušována, takže eh, toto by mělo být zapracováno do těch eh, dvou stran. To je vlastně plán B pouze pro ten případ, že nedojde k té celkové dohodě a kdyby bylo obtížné jednat s Londýnem a Londýn by právě takže tyto pozměňovací návrhy potom by svedly k tomu, že by bylo smysluplné vést tedy mezi Velkou Británií a jednotlivými členskými státy dvoustraná jednání a uzavírat dvoustranné dohody. Děkuji. Tomas Mann. Děkuji. Nejprve také jsem velmi rád, že jsi zase s námi na palubě, abych tak řekl. To je skvělé. Už říkal si, že si dostal spoustu přání a z projevu solidarity, takže se k tomu připojí. Doufám, že ti to také pomohlo a opravdu hezké, že jsi tu zpátky s námi. Co se týká obsahu, už zde několik věcí zaznělo. Jde zde o bezpečnost, jistotu pro zaměstnance, pro občany, tak aby nedošlo k nějaké nejisté situaci. Já jsem stručně hovořil, krátce hovořil s Polá, se zástupci Poláků. Vlastně tam zaznělo, že například polští pracovníci budou muset eh, z Británie pryč a tak dále, ale to by bylo špatné. My prostě se musíme snažit dosáhnout takových výsledků, musíme zajistit udržitelnost. Ano, souhlasím s tím, co řekli Jean a Marian, souhlasí, musíme opravdu zajistit spolupráci, tak aby to bylo dlouhodobé, udržitelné. Samozřejmě nevíme, jak se přesně budou věci vyvíjet a e, je to důležité i pro naš v, v Německu, Německo vždy rádo spolupracovalo s Británií, e, ale nevíme, zda tyto cesty v budoucnu budou ještě zajištěny, zda to bude možné, takže měla, potom by byla právě jen ta alternativa uzavírání dvojstranných bilaterálních dohod. To právo vlastně eh, by tam mělo být zachováno, nemělo by se to, změ, nemělo by se to změnit. Eh, tak, abychom se nenastali nějaké ty kritické situace, když tak aby vlastně eh, nenastaly nějaké neočekávané případy. Takže zůstat spravedlivý, spolupracovat ve všech případech a zajistit, postarat se o to, abychom zajistili bezpečnost, jistotu pro pracující, když tedy spolupracují se třetí zemí, což Británie se stane tedy třetí země. Nesmíme zapomínat, a to jsem vždycky říkal, Máme zde hlasování 250 proti 4 a 8 a 40. Nebyla to až tak velká většina. Byle, vedou, vede se teď spoustu politik, takže máme ještě pár osobností v Evropském parlamentu, kteří tedy, hm, a já jsem velmi rád, že Marian a Jean jsou zde s námi, že se tedy podílejí na této práci a já doufám, že že tady ten duch spolupráce bude panovat i dále, i v budoucnu, tedy s Velkou Británií, a že se nám podaří ty dobré podmínky dojednat. Děkuji, Tomasi. Já bych se k tomu chtěl výslovně připojit. A já se mus, musím omluvit, že jsem jaksi přeskočil stínové zpravodaje k této zprávě, takže nyní Guillaume Balas. Omlouvám se, že jsem vás jaksi přeskočil nebo přehlédl. Problém, pane předsedo, je, já jsem opravdu také velmi rád, že vás zde vidím a vítejte. Politická krize v každém případě, která tedy souvisí s Brexitem a s dalším vývojem ve Spojeném království, to se samozřejmě, to, co se děje v, u konzervativců i u lejpů, equilibristů, takže předvídatelnost je teď velmi malá tedy. To je prostě skutečnost a já se domnívám, že ty pozměňovací návrhy, které předložili obě zpravodajky, jsou velmi zajímavé a právě umožňují eh, zajistit eh, takovou jednoznačnost nebo jednodušit práci. Eh, parlamentu a co se týká občanů třetích států, to znamená na občany, kteří nejsou eh, občany členských států EU a žijí ve Spojeném království. Otázka jejich sociálního statusu je tedy velmi důležitá a bude se muset vyřešit. Myslím, že komise se zavázala, že předloží nějaký text, nějaké hlavní směry a nevím, jestli tomu tak je, jestli opravdu tento text byl předložen. Děkuji, říká pan předseda. Helga Stevens. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, jsem velice ráda, že jste tady zase s námi. Dlouho jste nám chyběl a při Přeji vám všechno nejlepší do budoucnosti. Já jsem také stínovou zpravodajkou k této záležitosti a myslím si, že je to velmi důležitá věc a důležitá práce sociální zabezpečení doprava na důchody. To se týká mnoha evropských občanů, kteří pracují ve společnosti Spojeném království a týká se to naopak britských občanů, kteří pracují ve státech Evropské unie. Myslím si, že jim musíme nabídnout co nejlepší zabezpečení a snažit se ochránit a zaručit jejich práva na důchod a na sociální sociální zabezpečení, protože jsou mnozí, kteří na tom závisí a nemůžeme si s tím zahrávat. Tady musíme skutečně zabezpečit, eh, že všechno bude fungovat a že bude maximální spolupráce mezi Evropskou unii, Spojeným královstvím, že tady bude výměna informací a podobně. Pochopitelně jedná se o mimořádně složitý tou záležitosti. Chtěla bych spolu s pravodajům poděkovat za veškerou dosavadní práci a myslím, si, že všichni máme zájem na tom, aby tento text byl schválen a abychom také měli k čemu, na co se eventuálně odvolat, protože samozřejmě nikdo si nepřeje tvrdý Brexit. Ale pokud by k němu došlo, měli by mít, mít něco připraveného abychom mohli zaručit práva občanů. Budeme tedy i nadále o tom jednat a já určitě konstruktivně podpořím tuto záležitost ve jménem všech našich občanů. Děkuji. Nyní Len Boylan. Lynn, who is it? Sehe se sie No, tak ta tady asi není. Hmm, není, není tady, dobře. Takže není Danuta Jazovliecka. Hm? Děkuji, tam. Eh, děkuji, Tomasi, také tě srdečně vítám a přeji ti hodně zdraví do budoucna a samozřejmě, aby si se sem vrátil i v příštím období. To nařízení, o kterém dnes hovoříme, bohužel e, nemůže odstranit negativní dopady Brexitu ani na e, britské občany, ani na občany státu Evropské unie, protože děti nemají eh, jistotu o své budoucnosti. Měla jsem tady pochybnosti, zejména pokud od delegované, vysílané pracovníky a občany třetích států. Byla jsem ale ujistěna, že obě skupiny budou mít možnost těžit eh, z tohoto nařízení a proto chci poděkovat obě dvěma spolu zpravodajkám a stínovým zpravodajům za výbornou práci. Nicméně pořád jsem znepokojena tím, že tady nemáme eh, možnost transferu peněžních dávek, což je velice důležité pro občany. A myslím si, že vzhledem k tomu, že neexistuje žádné jiné řešení a takové řešení tady musíme nějaké najít, musíme se zodpovědně postavit k návrhu své Šulce, protože to dává určitou záruku, že v případě, že tady nebude dohoda, bude možné nějak to řešit a přece jenom zajistit zabezpečení pro občany jak Velké Británie, tak i třetích států. Mnohokrát děkuji. Děkuji, Danuto. Chce se ještě někdo vyjádřit? tomuto. Ne, někdo už se nehlásí o slovo, takže nyní se obracím na zástupce komise. Dobře. Šody Ural, prosím. Hm? Wo ist er denn? Bitte. Thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát za slovo. Myslím si, že Tady jsou dvě otázky. Ta první se týká působnosti tohoto návrhu. Pokud jde o dotčené osoby, jsou tady otázky ohledně občanů eh, třetích zemí a vyslaných pracovníků. Pokud jde o vyslané pracovníky, tak ke dní vystoupení Spojeného království, pokud nebude žádná dohoda o odstoupení, dojde k tomu, že volné poskytování služeb mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii přestane existovat. A víme, že vysílení pracovníci pracují v jiném členském státě pouze v rámci tedy směr směrnici o vysílání pracovníků. Proto tito lidé, respektive tedy jejich zaměstnavatelé, je již nebudou moci využívat. A ale, jak víme, po prvních 24 měsíců vyslání do jiného členského státu tito pracovníci stále přispívají ve svém domovském členském státě. A to znamená, že pokud jsou to pracovníci, kteří jsou pojištěni ve Spojeném království a pracují pro firmu ze Spojeného království, která poskytuje služby v jiném členském státě EU, tak tito lidé, tito pracovníci po prvních 24 měsíců platí příspěvky ve Spojeném království. A tam by tedy neměli neměl být žádný problém k datu vystoupení. Po uplynutí těch 24 měsíců začínají tito lidé hradit příspěvky v tom příslušném členském státě domovském. A od té chvíle potom už budou tedy zahrnuti do tohoto návrhu tady, tady už vlastně eh, dochází eh, k tomu rovnému zacházení sčítání, eh, prorata, přepočítávání a tak dále. To už se jich bude týkat.